Good morning, everybody. I will start. Uh... Takže vážení kolegové, dovolte, abychom zahájili dnešní jednání. Máme dvoudenní eh, zasedání, dnes odpoledne máme slyšení a zítra ráno seminář. Takže nejprve tedy dovolte informace. Eh, bod 8, pokud jde o ochranu eura, kde s pravdankou paní McIntyre tento bod byl tedy odložen. Totež pokud jde o hlasování o návrhu usnesení k v bodě 9 integrace Romů, národní strategie v, pro, internac, pro integraci Romů a toto hlasování bylo odloženo na 5. prosince. Takže toto jsou tedy změny v pořadu jednání. Pokud s tím můžete souhlasit, tak eh, máme eh, schválený pořad jednání. Pak eh, dovolte, abych vás seznámila s jazykovým režimem. Dnes tu není finština a estonština. Ehm, bohužel, takže děkujeme za vaše pochopení. A pokud tedy můžete souhlasit, tak schválíme zápisy z předchozích jednání. Jedná se o zápisy ze schůzí 29. až 30. května 2013, 6. června 2013, 19. až 20. června 2013, 27. června 2013, 16. až 18. září tohoto roku. A pokud nebudete mít eh, tedy žádné námitky do konce dnešního do konce dnešní schůze, tak eh, tyto zápisy budou považovány za schválené. A teď tedy, pokud jde o eh, situaci v oblasti probíhajících inter, interinstitucionálních jednání o legislativních postupech. ICT, eh, převod vnitropodnikových pracovníků. Tady bych eh, hned dala slovo panu Jakolínu, aby nás seznámil s trialogem, který proběhl včera. Se prezidente, Paní předsedkyně, máme... A, takže proběhl e, trialog na téma IKT, informační technologie komunikační a v podstatě A mm, potom proběhl tedy e, e, a my se snažíme tedy, e, abychom se dohodli co nejrychleji. Zítra jsme již vedli docela intenzivní jednání, třeba pokud jde o tedy eliminaci těch národních režimů a ta procedura by se měla týkat všech členských států a mělo by se to týkat eh, eh, procedury, která má směřovat k homogenitě, k uniformitě. I jsme si stanovili určité lhuty, které se týkají tedy převodu pracovníků. Jde tedy o převody pracovníků v rámci koncernů eh, a také i jsme Také jsme i hovořili o tom, jak přistupovat k rodinným příslušníkům, protože samozřejmě to je něco, co může zatraktivnit tyto převody pracovníků v rámci koncernu, kdy ten specialista bude mít možnost sebou si přivést rodinné příslušníky. Samozřejmě to je atraktivní. Potom tam zbývá ještě otázka mobility a ještě tam zbývají určité otázky, kde bychom měli ještě jednat s radou a my jsme zatím vyloučili jako parlament možnost eh, i toho prohlášení o finanční odpovědnosti, protože si myslíme, že by to příliš zatížilo celou tu proceduru, kterou my si přejeme, aby spíše byla odlehčená a efektivní Nevím, zdali máte ještě někdo nějaké otázky ohledně kvót, tak to zatím mm, tedy to zde eh, se neprojednávalo, i když v každém případě to vyjednávání bylo intenzivní a určitě i užitečné eh, spolu se stínovými. My jsme se do toho všichni zapojili a paní Sargentini, například sekretariát a zbývá ještě otázka článku 14, co se týká dalších dopadů mm, a to ale spadá do kompetence výboru pro zaměstnanost. Včera Eh, kolega Jakonsáry, eh, který je zpravodajem v příslušném výboru, má na starosti tu otázku spolupráce, tak nám eh, zaslal přípis a jim jde o to, abychom zkrátili harmonogram a termíny, tak abychom uzavřeli tuto zprávu ještě v rámci tohoto poletí, tedy za litevského předsednictví nebo na začátku řeckého, tak abychom mohli to odsouhlasit na plénu, dejme tomu v únoru, v březnu, tak abychom skutečně měli k dispozici tento důležitý nástroj, který je důležitý pro trh práce. Je zde velká poptávka právě i po pracovnících třeba ze třetích zemích a i tam je třeba tedy mít jasno, jak to bude se specifikacemi jejich profesních dovedností. Děkuji, pane Jakolíno, a teď celé tomu finančnímu rámci. V Libe jsme již hlasovali o um, spravedlnosti a Perikles 2020. Eh, teď eh, také probíhají poslední kola k, mm, ke vnitru. Minulý týden ve Štrasburku proběhly trialogy ke třem nařízením. Hranice, policie a azyl a migrační fond. Příští týden eh, proběhne další trilog k azylu a migračnímu fondu a k horizontálnímu nařízení. Pokud jde o aktiv přenesené pravomoci, tak eh, to již bylo na pořadu těch společných eh, trilogů. Eh, pan López Aguilar je přesvědčen, že tedy zpravodajové budou vyjednávat v souladu s výsledky a pokyny. Hlasování v Libe k těmto čtyřem položkám proběhne pokud možno v ten týžden a každopádně se to plánuje do konce eh, prosince. Teď máme na pořadu jednání provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament. Tady je zpravodajem stanoviska pan Melo. Ale pana Mela v sále ještě nevidím. Takže na něj chviličku počkáme a na čtyři minuty přerušíme jednání. Doufám tedy, že do deseti hodin dorazí a pak budeme pokračovat. Take your seat. Posaďte se prosím, pane Melo. Takže kolegové, můžeme pokračovat. Děkujeme za pochopení. Pan, pan Melo, my jsme právě přišli k bodu 5, provádění Lisabonské smlouvy s ohledem na Evropský parlament, kde je příslušným výborem AFKO, ale Včera proběhl, byl dokončen trialog a evropský vyšetřovací příkaz a e, bylo mi řečeno, že k tomu byste se chtěl také vyjádřit. My jsme v předchozím bodě hovořili o situaci v oblasti probíhajících interinstitucionálních jednání o legislativních postupech, takže k tomu a pak prosím pokračujte. Děkuji, paní předsedkyně, budu pokračovat portugalsky. Ontem, na verdade, foi obtido, alcançado um acordo em eh, sede trilu. Eh, děkuji za slovo. Eh, ano, včera opravdu bylo dosaženo dohody v trilogu, pokud jde o evropský vyšetřovací příkaz. To je velmi důležitá zpráva, která, což tedy umožní, aby ve společném prostoru bylo umožněno, bylo tady vznikl taky společný prostor eh, pro spravedlnost. V trestních věcech v tuto chvíli probíhá spolupráce na základě vzájemného uznávání. A to tedy bude probíhat při eh, respektování základních svobod. Je to samozřejmě velmi citlivá otázka. Ta jednání byla velmi intenzivní. A jak tedy říkám, včera bylo v trilogu dosaženo dohody. To je, myslím, výborná zpráva především pro tento výbor. Eh, děkuji a mohu vás poprosit, abyste rovnou pokračoval eh, s návrhem zprávy, který Libe připravuje pro AFKO, pokud je o provádění Lisabonské smlouvy. Ano, paní předsedkyně, Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně stručnou věc, tak by možná bylo lepší, abych zopakoval návrh, který jsem předložil výboru AFKO, což je tedy příslušný výbor. Já jsem navrhl, aby do textu vložili pět zásadních bodů. Eh, za prvé připomínáme, že na plenárním zasedání Evropský parlament eh, má zvýšenou legislativní pravomoc, eh, je hm, tady v procesu spolurozhodování. Dále tady zdůrazňujeme, že nástroje v oblasti trestní spolupráce se teď řeší řádným legislativním postupem. Dále eh, řada práv je nyní v eh, členských státech závazná. Takže při to je potřeba, které, to je věc, kterou musíme mít na paměti při tedy provádění legislativních aktů. To jsou ty dobré aspekty Lisabonské smlouvy. Nicméně eh, ne úplně všechno funguje tak, jak by mělo. A k tomu máme ty další tři návrhy. Za prvé, Lisabonská smlouva přenáší určité pravomoci na Evropskou komisi, komisi a komise má tedy právo přijímat aktiv prová, přenesené pravomoci. Komise tedy musí rozlišovat mezi aktiv přenesené pravomoci a aktiv prováděcími a musí správně rozlišovat, eh, o který typ aktu se v daném případě jedná. Eh, dále říkáme, že komise eh, by měla parlament mm, častěji informovat o mezinárodních smlouvách, především tam, kde se tyto smlouvy dotýkají základních práv občanů. Navzdory tomu, co k tomu Lisabonská smlouva říká, tak se to příliš neděje. A konečně eh, vyzýváme radu, aby v určitých případech se schůze některých pracovních skupin a jiných uskupení, například eh, Koreperu, mm, konaly za účasti zástupce Evropského parlamentu. Jak eh, jsem již říkal, v legislativním procesu je potřeba spolupráce a takže toto by tomu napomohlo. To jsou tedy ty návrhy, které předkládáme. Pokud s tím souhlasíte, tak lhuta pro pozměňovací návrhy by mohla být 17. prosince, ale samozřejmě je na předsednictví, aby rozhodlo, jak to přesně eh, bude. Eh, děkuji, pane Melo. Přeje si někdo vystoupit? Pokud ne, tak lhuta pro pozměňovací návrhy je podle návrhu tedy 17. prosince. Tím můžeme přejít k dalšímu bodu, což je přeskum evropského zatýkacího rozkazu. Tady je zpravodajkou baronka Ludfordová. Jak víme, rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu bylo přijato v roce 2002. Je to jeden z nejdůležitějších právních nástrojů v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech je to také nejdůležitější provádění principu vzájemného uznávání. Nicméně přesto jsou tu určité důležité otázky, pokud jde o účinnost toho, toho eh, rozhodnutí. Tento, tato zpráva tedy si klade za cíl zlepšit ten mm, současný právní rámec. A já teď tedy dám slovo paní zpravodajce, aby nás seznámila se s návrhem svého, své zprávy. Ta zpráva již byla přeložena do všech jazyků, takže všichni máte k dispozici a nyní prosím tedy paní Lotfordovou, poté proběhne rozprava. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Trošku jste mě zaskočila tím, že jste začala o něco dříve. Eh, rozuměla jsem tomu správně, že ta zpráva není k dispozici ve všech jazycích. Eh, ne, eh, špatně jsem slyšela, bylo to přeloženo do všech jazyků. Tady jsem se trošku lekla. Dobře, děkuji. Dovolte, abych vás tedy seznámila se svou zprávou, která je výsledkem velmi úspěšné spolupráce se stínovým se, s paní, stínovou zpravodajkou paní Galo a já doufám, že tedy i zbytek tohoto procesu bude probíhat v podobném duchu úspěšné spolupráce. Před sebou tedy máte zprávu, která je velmi krátká, pět stránek plus příloha plus eh, vysvětlující prohlášení. My jsme se tady snažili jak se zachytit problémy, které s evropským zatýkacím rozkazem souvisí. Za prvé tady tedy hovoříme o tom, že e, rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu je naprostým základem soudní spolupráce v trestních věcech a že představuje veliký úspěch a veliký pokrok oproti minulosti. Nicméně pak tedy říkáme, že v, při provádění tedy se objevily některé problémy, Některé z těchto problémů souvisí přímo s textem rámcového rozhodnutí a tyto problémy se především tedy váží na eh, špatné provádění. To se mělo tedy eh, řešit, eh, to by měla řešit komise a eh, soudní provádění. Nicméně pak jsou tady ještě další problémy, které souvisí s nerovnoměrným rozvojem nerovnoměrným rozvojem této spolupráce a mm, řešení trestních věcí v Evropě. Na stránce 4 uvádíme tedy seznam deseti obav. Za prvé je to eh, neexistence či absence eh, explicitních důvodů pro odmítnutí eh, na základě tedy porušování nebo rizika porušování lidských práv. To souvisí tedy s tím, jak eh, tento právní nástroj byl transponován do národních eh, legislativ eh, a tento důvod tedy je uveden v některých případech, v některých státech, ale ne ve všech. Za druhé je to absence v rámci tohoto rámcového rozhodnutí a dalších nástrojů vzájemného uznávání o právu na efektivní Um, opravný prostředek v případě, že nebyla tedy dodržena eh, všechna pravidla. Toto je také ponecháno na vnitrostátní úpravě. Eh, třetí problém, který to zdůrazňujeme, je nedostatek jasné interakce mezi evropským zatýkacím rozkazem a šengenským informačním systémem a um, těmi varováními, které se v tomto systému objevují. Eh, je to nedostatek jakého automatického či poloautomatického propojení mezi stažením evropského zatýkacího rozkazu tím vydávajícím státem a jeho odstranění šengenského informačního systému. A také je to druhý problém v případě, že eh, evropský zatýkací rozkaz je odmítnut v jednom členském státě, nicméně nadále je v šengenském informačním systému eh, tedy uveden. Takže to, je, eh, to potom vede k určitým předsudkům. Eh, za čtvrté, tady to je nepřiměřené využívání evropského zatýkacího rozkazu pro drobné přestupky nebo drobné trestné Eh, činy či v případech, eh, kdy lze použít jiné méně intruzivní prostředky, což eh, tedy vede k porušení některých práv, například prodloužení doby v vazbě a také je to velmi nákladné. Za páté se tady hovoří o nedostatku Eh, přesnosti eh, významu pro účely vedení eh, trestního řízení, jak se uvádí tady v článku 1 rámcového rozhodnutí. Roz, zkrátka ten evropský zatýkací rozkaz se někdy používá v takových spíše přidružených věcech než pro ty účely vlastního zatčení podezřelých. v rámci přípravného řízení. E, toto evropský zatýkací rozkaz není vyšetřovací nástroj, ale nástroj tedy pro zatýkání podezřelých. E, za šesté se tady hovoří o nedostatečné definice soudního orgánu. Na to upozorňujeme již dlouhodobě což eh, potom vede k eh, nejasnostem. Mm, například eh, nedávno ve Spojeném království bylo toto řešeno ve vztahu k Litvě, co je to tady ten soudní orgán. Za sedmé, tady jsou nedostatečné opravné prostředky v případě, že dojde tedy k, k nesprávnému výkonu spravedlnosti objevil se například případ, kdy ten vydávající i vykonávající členský stát eh, v těchto případech mm, převezmou zodpovědnost eh, za eh, odškodnění dané, daného, dané osoby tedy a za zneužití tohoto zatýkacího rozkazu. Pak tady máme příliš dlouhou dobu strávenou ve vazbě. E, toto by mělo být e, použito jako poslední prostředek, ačkoliv se to velmi často zneužívá tedy jako vůbec první krok. A, takže to také není dostatečně řečeno. E, to souvisí také se velmi špatnými podmínkami v celé řadě vazebních zařízení napříč Unii a to také snižuje tedy efektivnost výkonu tohoto rozkazu. A konečně docela tu chybí eh, snaha o využití jiných nástrojů soudní spolupráce a vzájemného uznávání, které eh, v Unii existují. O tom se vyjádřím později, až budu hovořit o řešeních tohoto problému. Takže, jak jsem řekla, na další stránce, na stránce 5 v odstavci 1, tedy připomínáme, že tato zpráva neusiluje o to řešit případy nesprávného provádění. To by se mělo řešit v rámci tedy vymáhání zákona. Nicméně tato zpráva se tedy týká legislativní iniciativy a my žádáme komisi, aby na základě článku 82 smlouvy předložila legislativní návrh, který bude řešit problémy, které jsme zjistili a které tedy nesouvisí přímo s prováděním. Za prvé, jako nejdůležitější eh, by to měl být povinný eh, důvod odmítnutí eh, založený tedy na porušení nebo riziku porušení lidských práv. Včera parlament a rada se dohodli na evropském vyšetřovacím příkazu a na základě tlaku parlamentu se nám podařilo dosáhnout toho, aby v tomto návrhu právě takové ustanovení bylo. To znamená, ten vykonávající členský stát může odmítnout uznání na základě porušení lidských práv, či z důvodu porušení lidských práv. Já se domnívám, že to by mohl být precedent, který by se mohl potom objevit i v dalších nástrojích vzájemného uznávání. Eh, před eh, asi rokem se řešil případ eh, týkající se Rumunska, kde se právě upozornilo na to, že v evropském zatýkacím rozkazu není žádná možnost odmítnout eh, výkon na základě porušení lidských práv. Za druhé tady hovoříme o kontrole přiměřenosti při vydávání rozhodnutí o vzájemném uznávání. To se neprovádí v tom vykonávajícím státě a my tady zdůrazňujeme, že to je tady potřeba provést v tom vydávajícím státě a také zvážení existence jiných alternativních opatření. Evropský zatýkací rozkaz je eh, jaksi používán příliš eh, často. Ne, využívají se dostatečně také jiné nástroje. Další bod, další doporučení. Domníváme se, že by měla, měl existovat eh, standardizovaný konzultační postup eh, kdy se příslušné orgány vydávajícího, vykonávajícího státu eh, tedy vyměňují informace, pokud jde o soudní rozhodnutí. Tímto by se mělo zabránit například tomu, aby ten evropský zatýkací rozkaz byl použit příliš často v rámci Eh, toho soudního, eh, v rámci toho trestního řízení. Také se domníváme, že by měl existovat standardní postup, kdy ten do opatření vzájemného uznávání může být eh, validován ve vydávajícím státě Ehm, některými, několika různými orgány, tak aby se tedy vyřešil ten problém se definicí soudního orgánu. Ehm, za páté doporučujeme tedy konsistentní právní opravné prostředky, které zajistí efektivní výkon práva na eh, odvolání v souladu tedy se základními právy. Takže eh, v zásadě toto jsou věci, které chceme vidět v tom legislativním návrhu komise. Také bychom chtěli i eh, revizi tedy toho eh, eh, nevykonaného příkazu a potom stažení toho příkazu ze šengenského systému a když bylo eh, odmítnuto vykonat eh, na základě právních důvodů a kdy bylo tedy odmítnuto je uznat. A potom blížím se k závěru. Apelujeme na členské státy, aby implementovali eh, veškerá opatření trestního práva i ta méně intruzivní opatření, a zde máme evropský eh, eh, příkaz dokled, dokled, dohledu, potom probační příkaz a potom nebo eh, předávání vězňů, finanční sankce, takže této možnosti se nevyužívají, jak by měly. A vlastně je třeba, aby skutečně tento eh, příkaz do toho dobře zapadal. Potom článek 6, to znamená škoda, náhrada škody z titulu justičních omylů. A důležitý další bod v odstavec 7, tam apelujeme na členské státy a komise, aby spolupracovali a posilovali eh, kontaktní síť soudců, státních zástupců a um, obhájců specializovaných na trestní právo, protože i oni mají správný obrázek o situaci, tak aby se usnadnila efektivní aplikace tohoto řízení. Um, a protože samozřejmě justice, spravedlnost, musí být správně vykonávána a ne, aby se mrhalo penězi právě na zbytečné řízení o příkazu a potom více školení na úrovni národní i evropské, lépe tedy vyškolit soudce i advokáty, eh, protože zatím nemáme eh, dostatečný počet dobře vyškolených pracovníků a potom odstavec 8 je s tím spojen, to znamená adekvátní financování orgánů, jako je Evropská justiční vzdělávací síť, o tom se diskutovalo i v rámci pilotního projektu, který byl eh, financován komisí a máme zde potom i specializovanou sítě e, soudců a státních zástupců specializovaných na evropský zatykač a tady jde o to i školit síť advokátů, trestně právních advokátů. A já bych e, samozřejmě dala přednost tomu, že bychom Eh, začali spíš ne tak institucionálně a podporovali tyto sítě i sítě vyškolených advokátů. A nakonec apelujeme na komisi, aby tedy eh, analyzovala právní a finanční prostředky, které jsou k dispozici na evropské úrovni a zlepšila i ty detenční podmínky, podmínky vazební v členských státech. Samozřejmě zde eh, jde o to, aby některé tyto body se ještě více rozpracovaly, protože nebyly, nebo nemohli jsme je tak rozpracovat této zprávě, jak bychom si byli přáli. Potom zde máme přílohu v souladu tedy s tou Eh, formulací. Tady je to tedy zpráva z vlastní iniciativy, takže zde bychom rádi, eh, tedy zde, bychom, zde jsme chtěli nastínit takové znění, takové formulace, které bychom chtěli vidět v legislativním návrhu. A já děkuji za připomínky stínovým zpravodajům, kteří mi hodně pomohli a termín pro pozměňovací návrhy je příští pátek 6. prosince a budeme hlasovat v lednu. Děkuji paní Ledford a nyní diskuze. A prosím, pokuste se e, být struční, nejstručnější vzhledem k tomu, že v 11 hodin hlasujeme. Takže za takže samozřejmě máme zde stínové zpravodaje, asi všichni by se chtěli vyjádřit a potom i ti, kteří další by se chtěli vyjádřit, včetně komise a předsednictví. Já jsem stínovou za EPP. Velice stručně bych chtěla mm, blahopřát paní Latfordové kolegyni. Děkuji za vynikající práci, je to vynikající návrh zprávy a e, určitě i poukazuje na ty nejvíce problematické záležitosti, o kterých jsme diskutovali a mm, když jsme e, diskutovali o evropském zatykači, tak panuje zde taková schoda v tom smyslu, že je to velice důležitý nástroj, jeden z nejdůležitějších v oblasti trestně právní spolupráce a vzájemného uznávání, tudíž by tento nástroj měl fungovat tak, jak má a vidíme, že tam jsou určité problémy s implementací a vůbec s tím, jak je vnímán a chápán tento nástroj. Rovněž souhlasím s tím seznamem, eh, který eh, sestavila zpravodajka a eh, jsem ráda, že tam je i kontrola proporcionality nástroje, nástroje dvojí tedy kontrola proporcionality pro obě země. Obě země budou kontrolovat, zda je eh, tedy úměrný tento nástroj a potom, hm, potom, potom pokud je zamítnut eh, tento příkaz eh, z zákonných důvodů, tak je stažen ze systému. Dále souhlasíme se vzděláváním a školením právníků z praxe Nicméně musíme být velice opatrní eh, s touto tematikou, abychom si tady neotevřeli pandořinu skříňku. Eh, eh, my říkáme v, maďa, v maďarštině, abych ne, že nesmíme vylít dítě i s vaničkou. A, takže pozor na to. Měli bychom zlepšit všechno a neměli bychom udělat nic, co by ještě poškodilo tento stávající nástroj. Já chápu mm, záměr zpravodajky eh, zaměřit se na to, co lze ještě vylepšit a rovněž bych chtěla zdůraznit roli členských států a národních justičních institucí, mm, co se týče implementace stávajícího, stávající rámcové směrnice, protože primární odpovědnost leží na jejich bedrech. To je vše, co se týče EPP a nyní má slovo paní Zipr. Ja, vielen Dank. Děkuji. Chtěla bych nejprve poděkovat kolegyně Latfordové za její zprávu. Její zpráva je velmi rozsáhlá a zahrnuje mnoho důležitých věcí a myslím si, že tady byla velká jednota v tom, kde leží problémy evropského zatýkacího rozkazu. Všechny výzvy a problémy, které se objevují při uplatňování, nechci opakovat, protože jsou velice podrobně nastíněny v tomto dokumentu, ale mám jeden podstatný problém. Evropský zatýkací rozkaz existuje od roku 2002 a téměř od samého počátku jsme v Evropském parlamentu neustále upozorňovali na problémy při provádění, upozorňovali jsme na ně. Ovšem nic se v podstatě nezměnilo. I nadále o tom pouze diskutujeme. O tom, že rozkaz se špatně uplatňuje, že řízení jsou příliš dlouhá, že doby vazby jsou také příliš dlouhé. Já samozřejmě tady nechci opakovat to, co už je v dokumentu. Ale narážím na to, že pokud budeme postupovat tak, jak je to tady navrhováno, tak se to možná vůbec nezmění. Proč už po desetiletí diskutujeme o těchto problémech eh, při provádění? Znamená to snad, že členské státy eh, nemají dobrou vůli tyto věci provádět nebo jsou neschopny eh, je provádět? Co potom přinese nějaké nové pravidlo nebo prováděcí řízení? Tady je otázka, jaké nátlakové prostředky má komise aby prosadila správné provádění. A nebo jsme o tom diskutovali také jinde, například včera na Jury s e, evropským e, e, obhájcem. Souvisí to snad s tím, že v evropských členských státech a v jiných institucích existuje velké nebo silné přání lépe koordinovat trestní řízení, dospět k dobrým výsledkům. Ovšem, naopak, uh, pokud jde o procesní práva, práva obviněných a svědků, že v této oblasti není stejná angažovanost a úsilí a proto mě napadá otázka, nebo mám pocit, že ten problém je dobře identifikován, ale myslím si, že ten postup, jak se dopracovat k výsledkům a tedy také pokud jde o tu pandořinu skřínku. Takže tam je to problematické. Co se tedy stane v tom případě, že bychom to celé otevřeli, protože všichni se donívají, že to je v podstatě správný, dobrý nástroj, kvalitní nástroj, ale v takovém případě by přece všichni měli mít zájem vylepšit jeho funkčnost do budoucnosti. Takže proto mě tato celá debata zaráží. Dnes zatím ještě nemám žádné řešení ale pokud jde o bod číslo jedna ve zprávě, eh, tam bych to chtěla se zpravodajkou a s ostatními sínovými zpravodaji ještě jednou probrat. Děkuji, paní Zipl, a slovo má paní eh, Sargentini. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes eh, budu hovořit nizozemsky. Jsem velice spokojená s opatřeními Evropského parlamentu, tedy s podobou zprávy paní Latfordové. Trvalo to opravdu dlouho, než Evropský parlament eh, přistoupil k tomu, že upozorní na slabiny evropského zatýkacího rozkazu, že jich je tolik, že nemůžeme být jisti, že s podezřelými se bude správně zacházet. Před několika lety jsem byla s jedním nizozemcem v Polsku, on byl tehdy osvobozen, ale to za pomocí právníka v Polsku z Nizozemska, jinak by musel eh, zůstat 8 měsíců ve vazbě a to za velmi složitých podmínek než by se dočkal nějakého eh, osvobození. Takže tady je velice důležité, aby ta pravidla byla přiměřená. Eh, když už člověka vytrhnete z jeho prostředí, z jeho rodiny, odejmete mu tuto možnost a musí potom být velmi dlouhou dobu ve vazbě, než se mohou vrátit do svého původního života, tak je to velmi, velmi Eh, obtížné, náročné a musíme si to uvědomovat, musíme respektovat lidská práva. A ono to tak není eh, ve, v každé zemi, v každém eh, vazebním zařízení. A navíc je velice důležité, abychom se zaměřili na trestně právní definice, například vydávání podezřelých třeba z Nizozemska do Švédska. u drobnějších deliktů to je něco, co v Nizozemsku eh, nefunguje nebo nepřistupujeme na to. A eh, potom jsou věci, které jsou například eh, ve Velké Británii stíhány, ale jinde ne. Někde jsou to třeba lehké drogy. I právní pomoc v Evropské unii je důležitá, je potřeba na tom zapracovat, je potřeba, aby dotčená osoba měla možnost eh, využít právního zástupce. Proto je zpráva paní Latford důležitá. Je třeba věnovat větší pozornost eh, potřebám podezřelých, přiměřenost, výkon pravidel. V tuto chvíli je obtížné podat opravné prostředky aby se zajistilo, že podezřelé osoby nebudou zbytečně, a například zajistit, aby podezřelé osoby nebyly zbytečně brány do vazby. A to je všechno velice důležité pro to, aby zatýkací rozkaz mohl dobře fungovat. Například, eh, když je eh, někdo podezřelý z, jiné země, cizinec, tak se řekne, že hrozí, že by mohl uprchnout a proto nemůže být v domácí vazbě a je eh, vzat do vyšetřovací vazby. Pan Kerkhope. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych nejprve poblahopřát paní Latfordové k její práci. Chtějí, chci poděkovat. Je to samozřejmě velice důležitá záležitost a evropský zatýkací rozkaz bez pochyby eh, dosud eh, byl eh, velmi ceným nástrojem v některých případech bylo možné zabránit velmi zdlouhavým procesům vydávání, především v případech přeshraničního zločinu a terorismu. A a další věc byla samozřejmě rychlost tohoto řízení. To je věc sama o sobě, především po té, co se zrušily e, hranice v šengenském prostoru, e, tak e, proto bylo potřeba i ty přeshraniční věci řešit velmi rychle. Takže z 18 měsíců vydávacího procesu se stalo pouze několik týdnů. Takže myslím si, že důležité zde je Eh, ocenit eh, evropský zatýkací rozkaz. A my by samozřejmě bylo řečeno, že by to vše mohlo být mnohem rychlejší nebo mnohem dříve, eh, převzít některé věci, některé věci změnit. S tím samozřejmě souhlasím, ale teď právě musíme opatrně přepracovat jednotlivé záležitosti. Já myslím, že paní zpravodajka to udělala a musíme se zamyslet nad tím, v jakých oblastech můžeme rozkaz vylepšit. A samozřejmě jsou tady oblasti, kde to vylepšit lze. Například otázka přiměřenosti, proporcionality. Samozřejmě, že tady potřebujeme věci změnit, potřebujeme mít doložku o proporcionalitě, abychom zabránili některým chybám z minulosti. Definice některých trestných činů v zatýkacím rozkazu například to umožňuje různé výklady eh, podle toho, v jaké zemi se nacházíte. Například podvod to je oblast, kde eh, velmi snadno může dojít k nedorozumění a současné, v současnosti soudy nemohou eh, některé žádosti zamítnout a eh, přiměřenost musí potom zvážit vykonávající orgán. A v některých zemích má potom ta dotčená osoba lepší pozici než v jiných. A na, to bychom měli, na tom bychom měli zapracovat. Je tady taky nedostatek e, záruk a opatření pro správné opravné prostředky a to je také e, důležité e, záruky, které tady byly v oblasti vydávání prostřednictvím nějakých soudních testů, to už, ty už tam nejsou. Takže jsou tady oblasti, kde bez pochyby je potřeba ty věci změnit. A má otázka nyní zní, samozřejmě, že my zhruba vidíme, eh, kde by ty věci měly být změněny, paní zpravodajka o tom také hovořila, a já bych chtěl mít jistotu, že se nám podaří prosadit ty eh, změny, které požadujeme. Například, eh, kdy se zatýkací rozkaz používá pro některé eh, drobné eh, přečiny. Ehm, já si myslím, že je důležité, aby IVA ne, IVU nebyly použity tam, kde jsou pochybnosti, pokud jde o porušování lidských práv. A tak, jako zmínila paní zpravodajka, a já jsem právník, takže jsem, je to pro mě také důležité, tak je přístup eh, k obhájcům, k právníkům, k právní pomoci. Takže myslím si, že musíme zajistit, eh, aby tady eh, v tom vydávajícím i, při, i vykonávajícím státě, tedy aby v obou, na obou stranách byla dostatečná právní pomoc. A Eh, tím už se blížím ke konci a chtěl bych říct, že podporuji paní zpravodajku a velmi také eh, podporuji Evropský zatýkací rozkaz a i některé důležité reformy samozřejmě tohoto nástroje. Myslím si, že bychom měli v našem parlamentu a našem výboru vynaložit veškerou naši energii na to, abychom nejenom podpořili zatýkací rozkaz, ale abychom také prosadili ty nutné změny pro to, aby eh, rozkaz mohl v budoucnosti fungovat. Pan de Jong. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat paní zpravodajce nejen za zprávu, ale také za vynikající dosavadní spolupráci. Eh, proběhla, mm, proběhla několik eh, setkání se stínovými zpravodaji a všechny Mm, výsledky této úspěšné spolupráce se, myslím, jasně odráží v té zprávě. Ehm, mám několik ehm, poznámek. V prvním odstavci se říká, že bychom neměli řešit otázky související se nesprávným prováděním. To působí že, takže nechceme měnit eh, ten evropský zatýkací rozkaz jako takový. Eh, naším cílem je změnit to rámcové rozhodnutí, takže je potřeba, abychom to tu jasně rozlišili, tak aby nedocházelo k mm, neporozumění. Mohli bychom tedy Ehm, říci, až tady budeme se obracet na radu, rada by mohla říci, to můžeme řešit celou řadou nějakých legislativních návrhů, ale bylo by možné, kromě dlouhých, kromě legislativních návrhů, které samozřejmě se vyžádají určitý čas, také hledat nějaké jiné nástroje, které umožní již krátkodobá opatření. A potom ta příloha, kde se hovoří o ehm, kontrole přiměřenosti a o respektování základních lidských práv. To jsou věci, které opravdu chceme eh, naprosto zdůraznit. Eh, ta lidská práva, to by se mělo již objevit v preambuli a pokud jde o přiměřenost, eh, to musí provést eh, vydávající členský stát, ale co dělat v případě, že se zjistí, že ten vydávající členský stát ne, nedodržuje tento, tuto zásadu přiměřenosti. Takže je potřeba, aby v textu se také objevilo něco, co dělat v případě, že ta přiměřenost dodržena nebude. A potom ještě poslední věc, eh, pokud eh, jde o ty standardizované postupy. Samozřejmě je důležité mít eh, řádně fungující sítě, pokud tedy existují tyto sítě, tak většinou ta spolupráce je hladší a rychlejší, takže i to je důležité. Děkuji za slovo já bych v ideálním případě viděl evropský zatýkací rozkaz zrušený, ale k tomu se neschyluje, takže musíme být eh, pragmatičtí v jeho provádění. Magistrátní soudy ve Walesu a Skotsku musí být přesvědčeny eh, beyond reasonable doubt, tedy znamená nade vší pochybnost, že jsou splněny eh, podmínky. A my bychom velmi ovítali, kdyby se v tom seznamu ehm, na věcí, na kterých to lze, vykonání tedy tohoto rozkladu lze zamítnout, se objevil taky nějaký nedostatek důkazů. V minulosti se tento rozkaz, eh, zatýkací rozkaz často používá k zajištění svědku spíše než, eh, než eh, podezřelých. A je důležité tedy toto napravit. Paní zpravodajka hovoří o tom, že vazba se často používá jako první krok spíše než jako poslední prostředek. Měl by mít eh, vykonávající členský stát eh, možnost zamítnout, eh, odmítnout výkon rozkazu, pokud by došlo k takovémuto narušení soukromého života dané osoby myslím, že by se také mělo rozlišovat mezi případy, kdy se někdo vydává ze svého státu, či kdy se vydává do svého státu. Pan Melo řekl, že bylo dosaženo dohody, pokud jde o evropský eh, vyšetřovací příkaz. Eh, obvykle bych takové nástroje nepodporoval, ale pokud eh, dokud tady existuje evropský zatýkací rozkaz, tak dávám přednost, aby takovému zatýkacímu rozkazu předcházel vyšetřovací příkaz, protože ten by mohl pomoci vyřešit některé ty problémy. Eh, v tom vysvětlujícím ehm, prohlášení mě eh, zaujalo to, že z nějakých 60 tisíc zatýkacích rozkazů jich bylo vykonáno pouze 11,5 tisíce. Tady by mě zajímaly další podrobnosti. Děkuji paní Sola. Eh, děkuji za slovo paní předsedkyně. Podobně jako kolegové, já chci poděkovat eh, paní zpravodajce za návrh její zprávy. Pro nás je to velmi důležitá věc. Především mě zaujalo tedy to, že se brzy dozvíme seznam opatření, které připravuje komise. Evropský zatýkací rozkaz je dobrým příkladem toho, jak trestně právní spolupráce Eh, může úspěšně fungovat. Je to nástroj, který znamenal revoluci oproti předchozímu stavu. Eh, chci se také připojit ke kolegům, kteří eh, zdůraznili, že jsou to problémy s prováděním. Než jsem se stala poslankyní Evropského parlamentu, tak jsem zastupovala malckou vládu na radě, tedy pokud jde o vnitro a spravedlnost a provádění tohoto zatýkacího rozkazu bylo jedním z nejproblematičtějších aspektů a také otázky toho, co, jak tedy uplatňovat zásadu přiměřenosti, jak definovat drobnou trestnou činnost či přestupky. To jsou opravdu problematické otázky a také velmi důležité důležitá možnost opravného prostředku. I to musíme velmi podrobně analyzovat. Včetně tedy spravedlnosti vůči obětem. Velmi často, setká, se, často se setkáváme s případy, kteří, eh, kdy tedy oběti říkají, že spravedlnosti jak se nebylo učiněno za dost. A potom ještě jedna připomínka týkající se tohoto návrhu. Já myslím, že cílem není žádat o naprosto kompletní tedy revizi tohoto nástroje. Jde spíše o situaci související eh, se vstupem smlouvy, Lisabonské smlouvy v platnost. Děkuji a nyní komise, prosím. Eh, good morning. Eh, Dobré dopoledne, dámy a pánové. Za Evropskou komisi dovolte, abych poděkoval paní baronce Radfordové za návrh legislativ, pardon, legislativní zprávy o evropském zatykači. Jak i komise již zmínila ve své zprávě o hodnocení příkazu, tak v podstatě v gro všeho pořád ještě platí, eh, včetně tedy otázek hm, proporcionality vydávajícího státu, pokud jde o výcvik, statistiky i pokud jde o, hm, o práva obviněných, eh, obžalovaných. A hm, je to v podstatě jeden z nejúspěšnějších trestně právních nástrojů. Od roku 2010 komise posiluje to znamená předkládá návrhy, pokud jde o procesní práva. Tato, my jsme vám poslali i návrh směrnice o přístupu k obhájci, jak ve státě vydávajícím, tak vykonávajícím, což je velice dobré pro řádné fungování příkazu, respektive rozkazu. Nyní komise přijímá další návrhy, které se týkají procesních práv, včetně směrnice o tedy evropském řízení pro vydávání příkazu a i e, jde o to plně e, uplatňovat e, nástroje o uznávání jako ten evropský na evropský příkaz dohledu, takže určitě to jsou nástroje, které také i přispějí k tomu, že se bude snižovat počet vazeb v rámci tohoto řízení. Systém se zlepšil v posledních letech, především pokud jde o princip proporcionality, zde došlo ke zlepšení, to znamená méně a méně zde je žádostí a zde od roku 2014 eh, Evropský soudní dvůr bude mít plnou jurisdikci. Komise bude s velkým zájmem sledovat eh, práci na této zprávě výboru LIBE a určitě, až nadejde ta správná chvíle, tak si ji celou, celou přečteme, zanalizujeme. A nevím, zda za předsednictví někdo chce slovo, já nevidím. Dobře, takže paní Latford, prosím máte slovo. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Jsem strašně ráda, když slyším podporu od stínových zpravodajů. Skutečně jsme se stvarili v tým v posledních dnech a tedy my, kteří hm, e, pracujeme na trestně právních opatřeních e, a my jsme již experti, jako paní Zipl například, která je spravodajkou ke směrnici o právu přístupu k advokátovi. A parlament určitě významně přispěl, i protože se snaží řešit některé problémy, které vznikly. Členské státy by třeba měly dát k dispozici nebo zajistit eh, přístup k obhájci v tom státě, který vydává eh, eh, zatykač. Na to jsme tlačili a podařilo se nám to prosadit i stejně jako u IAO, eh, eh, eh, tak také se nám to podařilo prosadit, takže zde určitě mm, Kdybychom byli bývali měli spolurozhodování již tehdy, tak určitě ten zatykač by dopadl lépe, především pokud jde o procesní práva. Zde došlo k takovému rozporu tedy mezi Eh, tímto eh, zatyk, eh, příkazem, tedy zatykačem a procesními právy, takže tam se to příliš táhlo. Ano, my bychom měli věnovat velkou pozornost tomuto, již tedy jsme to měli udělat před deseti lety a nedostali bychom se, kam jsme se dostali teď. Nicméně vítám podporu vlastně všech, kteří si vzali slovo Mm, my samozřejmě nechceme zrušit tento nástroj, ne, my chceme ho vylepšit. Jenom abych zareagovala na to, co řekl pan De Jong. Chtěla bych objasnit. V odstavci 1 říkám, že tato zpráva by neměla řešit problémy, které vyplývají z nesprávné implementace rámcového rozhodnutí, to znamená třeba, eh, kdy se nerespektují lhůty. Členské státy jsou povinny samozřejmě jednat podle znění eh, evropského zatykače a nedělají to, ale eh, to eh, neznamená, že bychom měli přijímat nějaké legislativní změny. O tom jde, to je otázka správné implementace. Potom, a tento návrh zprávy nespecifikuje, zdali legislativní řešení na která zde apelujeme, zdali by se to mělo řešit tím, že bychom předělali rámcové rozhodnutí, anebo zdali bychom měli přijmout konkrétní opatření třeba o procesních, opatře, o, o procesních právech, nebo, o, e, ne, nebo měli bychom jak upravit ty nástroje o vzájemném uznávání ve zprávě. Já nemám dostatek prostoru, abych mohla to tam definovat, ale také i je pravda, že Eh, zde by mohl vzniknout problém s pandořinou skříňkou, jak jsme slyšeli, kdybychom to teď tady otevřeli všechno, eh, tak třeba by nemuselo to řešení být lepší, ale naopak bychom mohli spíše eh, sklouznout zpět k tomu zastaralému extradičnímu systému. A některé členské státy, které nebudu jmenovat, by potom řešili otázku, zdali e, půjdou cestou opt-in nebo ne. Takže e, tady radši bych do toho se nepouštěla a myslím si, že tato mm, cesta, kterou jsme zvolili, co se týče legislativní reformy, tak e, podle mě to je trochu zatím Eh, eh, nejasné a já si myslím, že nyní jde o to zdůraznit eh, problémy, které je třeba řešit a ne formát, v jakém je třeba je řešit. Ještě další konkrétní body. Pan Tal, já za to děkuji, děkuji za poznámky komise. Eh, ten návrh bezplatné právní pomoci. Takže eh, vím, že ta směrnice ta bude pouze eh, upravovat to, že se bude poskytovat bezplatná právní pomoc na začátku trestního řízení. Nevím, zda specificky se tam hovoří o evropském zatykači a tam je potom spíš takové doporučení poskytnout bezplatnou právní pomoc za jiných okolností také to je něco, co vyprovokovalo dost velké reakce. Můj osobní názor je takový. Já bych rád, aby komise eh, se snažila řešit problémy podmínek vazby, protože to je, jak to vypadá, velký problém teď a velká překážka pro evropský zatykač a to z velice pádných důvodů, protože lidé v EU přece neočekávají, že budou léta ve vazbě a to ještě za špatných podmínek. A nakonec, jenom bych chtěla zmínit, že eh, ti dva experti, kteří eh, mm, dělají tedy zprávu eh, v rámci komise a připravují závěrečnou zprávu, tak zatím stínoví zpravodajové se s nimi nesešli, aby s nimi hovořili, to pan profesor Amberberg a pan Dubej, tak ti připravuji tu závěrečnou zprávu, hodnocí, hodnotící zprávu a budeme čekat tedy na finální verzi, kterou bychom měli dostat v brzké budoucnosti, ale již v podstatě jsme i slyšeli, co do té zprávy hodlají dát. Pan Kirkhope řekl, že musíme se ujistit, že skutečně ta reforma bude nastavena tak, jak si přejeme. Uh, a zpravodajové, všichni zpravodajové s tím souhlasí. Chceme, aby ta reforma byla přijatá a mm, jsme tedy osoby, mm, které zajímá, aby ta reforma prošla parlamentem a dále chceme i, aby komise jednala protože zde i je zde určitá skupina států, která také by musela jednat. Musí zde být ta vůle jednat. A je třeba, aby komise o tom jednala s členskými státy. Je zde takové odhodlání v tom, aby evropský zatykač fungoval způsobem efektivním, který bude respektovat lidská práva, protože jinak E, to e, bude poškozeno dobré jméno tohoto nástroje a e, tady mm, jak si mm, musíme se proti tomu postavit. To znamená, komise musí v této věci vyslechnout názory parlamentu. Děkuji, děkuji, paní Latford. A jak asi jste zmínila i, takže termín pro pozměňovací návrh je termín velice blízký. Je to 6. prosinec a tím jsme uzavřeli tento bod programu a nyní přejdeme k hlasování. Dvě minuty. Takže prosím, ten, kdo si přeje opustit sál, tak ať to udělá teď. all those who don't want to vote to Jsem ti, kteří nechtějí hlasovat, tak ať opustí sál. And we, I would like to proceed with the vote. Budeme pokračovat, tedy budeme hlasovat. Máme dva body. It's more useful. <laughs> we have two votes on the agenda. Dvě hlasování máme na programu. První Spravodajka Antea McIntyre, akční program Pericles 2020, Exchange Assistance and Training. Je to program eh, v oblasti výměn, podpory a odborné přípravy na ochranu eura. Vyjednávací tým pod vedením zpravodajky se dohodl s radou a zpravodajka eh, navrhuje, abychom hlasovali o kompromisním textu unblock. Chcete něco doplnit, paní McIntyre? Já si nemyslím, že eh, bych měla co doplnit zde. Eh, já chci poděkovat pouze všem stínovým. Je tak důležité, aby to bylo prohlasováno, protože ten program má začít v lednu. Takže skutečně bychom jsme vyvinuli obrovské úsilí, abychom se dohodli. Všichni stínoví, rada, komise, všichni Eh, to spolu podepsali, takže já doufám, že to projde. Děkuji. Výborně, děkuji, takže předpokládám, že budeme hlasovat teď o kompromisním textu. En bloc. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Takže jasně přijato. A nyní závěrečné hlasování o eh, pozměněné verzi celého návrhu a to elektronicky. Hlasujte, prosím. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Takže všichni pro. Výborně, blahopřeji paní McIntyre. Paní předsedkyně, jenom bych chtěla doplnit jednu věc. Když jsem to všechno teď tady slyšela a viděla, tak děkuji všem za toto hlasování a uvidíme, zdali se nám to podaří dostat na prosincovou plenárku. Skutečně na to bychom měli tlačit, tak aby nedošlo k nějakému přerušení toho programu. Dobře. Je to spíš otázka lingvistické revize teď, bylo, jak nám bylo řečeno, a doufáme, že to bude možné. Děkuji paní McIntyre. Dopoledne jsme řekli, že ty dva další body programu, další dvě zprávy, tedy McIntyre a potom strategie pro Romy, že ty se odkládají a okamžitě nyní Přejdeme tudíž k zrušení rozhodnutí Rady 2007 eh, lomeno 124 Euratom. A zde Koordinátoři rozhodli v tomto případě 17. září, že eh, půjdeme zjednodušeným postupem, takže přímo můžeme přejít k hlasování. Budeme hlasovat pouze jednou, jedno hlasování o návrhu. Žádné pozměňovací návrhy, takže hlasujeme o návrhu doporučení, kdo je pro. Eh, bylo, mm, rada, je, která mi byla dána, je, že bychom měli hlasovat elektronicky, tak otevírám hlasování. Zavírám hlasování. 37 pro, 2 proti, nikdo se nezdržel, jasně. Přijato a nyní závěrečné. We don't have to vote on the final text. Okay, so we did it. Takže dobře, tak to vlastně to už jsme udělali, tak to je všechno. Z dnešního hlasování děkuji, kolegové, a nyní nás čeká Bod 11 programu. Bod 11 programu. Dobře. Takže můžeme pokračovat. Prosím, kolegové, pokud chcete odejít ze sálu, tak, tak, učiňte v klidu, abychom mohli pokračovat. colleagues, Otázka pohřešovaných osob na Kypru. To je vždycky něco, co leželo na srdci v našemu výboru Libe a mm, v této věci máme tedy i usnesení z roku 2007-2008 a potom v roce 2011 rozhodnutí parlamentu. V prosinci minulého roku delegace Libe pod vedením našeho předsedy pana Lobese Aguilara navštívila Kypr a měla možnost eh, tam jednat se členy Eh, výboru pro pohřešované osoby eh, v parlamentu Kyperské republiky a mm, mm, paní Kuku Makutra, předsedkyně tohoto výboru, eh, dnes se k nám dostavila a koordinátoři Libe rozhodli se, že, poš, že přizvou, pozvou předsedkyni tohoto stáleho výboru, paní Kuku Makutru, a že budeme Eh, eh, eh, jednat o aktuálním stavu této humanitární záležitosti. Tak prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych poděkovala výboru Libe za tuto příležitost vás informovat o situaci pohřešovaných osob a jaký je poslední vývoj. Jak víte, turecká invaze mm, v roce 74 eh, na Kypru eh, vedla k tomu, že hodně osob eh, bylo zabito, zraněno, ale také i zmizelo. Jsou to osoby pohřešované v důsledku konfliktu mezi členy řecké komunity a turecké komunity v 60. letech. 70. letech. 1580 eh, eh, a 1053 eh, tedy je pohřešovaných. A náš výbor byl tedy vytvořen na základě dohody mezi mm, řeckou a tureckou komunitou pod záštitou OSN a účelem tohoto výboru bylo prošetřit celou situaci. Eh, máme tři členy, je tam zástupce eh, řecké komunity, turecké komunity žijící na Kypru a, mm, a třetí člen eh, toho volí Mezinárodní výbor Červeného kříže a jmenuje ho generální tajemník OSN pan Feofilo, to je čl- náš jeden člen z řecké komunity, pan Tečurk z turecké komunity a pan Henry, Henry, který je z OSN a používáme metodu DNA 466, eh, již bylo identifikováno 304 řeckých kypřanů a 101 tureckých kypřanů. Dochází tedy k exhumacím na okupovaných územích i eh, na i tedy v Kyperské republice a používají se na to forenzní laboratoře, které jsou vybaveny eh, personálně, jsou tam odborníci na genetiku a bohužel hm, čas nás tlačí a proto Kyperská republika vyslala apel, eh, pokud někdo má nějaké informace týkající se hrobů, či tedy těchto pohřešovaných osob, tak aby tyto informace předala. Náš stálý výbor zdůrazňuje, že je třeba schromažďovat informace a mít ty informace co nejdříve, protože čas hraje proti nám. Je to již před 40 lety a již mm, tedy svědci umírají, nejsou k dispozici a i ta místa, ty lokality, kde případně jsou eh, hroby nebo jsou eh, pohřbeny ty osoby, tak eh, také ty lokality často již Eh, jsou k jinému účelu a někdy i ty exhumace nám neumožní vůbec eh, exhumovat celá ta těla. A od roku 2006 až do posud eh, se 500 exhumací, tak pouze 200 vedlo k tomu, že jsme byli schopni identifikovat osoby. Máme za to, že téměř 300 více, o 300, více, 300 dalších lokalit eh, eh, ještě existuje 300 eh, lokalit, kde tyto osoby mohou být pohřbeny, ale 30 z nich jsou vojenskými lokality, lokalitami pod kontrolou turecké armády, takže tam nemáme přístup, proto chceme, aby aby e, příslušné orgány tlačily na turecké orgány, aby zpřístupnili ty vojenské lokality. Také i chceme tlačit na tureckou informaci, aby poskytovala informace, které mají v vojenských archivech. A ty vojenské archivy zatím neotevřely za tímto účelem. Což nám i dokazuje fakt, Eh, my jsme to i viděli na vide, videofilmech například. Eh, viděli jsme, jak vojáci třeba odnáší mrtvá těla. Takže z těchto konfliktních eh, zón. Také i máme zprávy o pohybu, o pohybu těl, které odnáší vojáci a Eh, v roce 96 proběhla taková kampaň tedy, kdy exhumovali těla a těla byla házena do moře. Takže pokud Turecko předloží informace, tak budeme schopni velice brzy završit tuto práci. Tento výbor, náš tedy stálý výbor, nevyšetřuje příčiny umrtí ani um, nevynáší nějaké úsudky o tom, kdo nese odpovědnost za smrt těchto osob. A náš přístup je čistě humanitární a na to bychom se měli zaměřit. Příbuzní pohřešovaných osob chtějí, aby bylo učiněno spravedlnosti zadost a Eh, oni znají tu situaci často, proč došlo k, ke zmizení těch osob, těch jejich blízkých. A jak jsme i viděli, tak identifikace postupuje sice, ale potom i musíme proskoumat otázku umrtních listů, protože máme mnoho umrtních listů, kde příčina smrti se uvádí jako neznámá. A já jsem tedy přivezla tady ukázky některých umrtních listů, kde to je šokující ty údaje, kde se dočteme, že ano, příčina smrti je neznámá a dále se tam píše, že že eh, ta osoba měla tři eh, kulky v hlavě, potom eh, zranění od kulky na oku, potom na hrudníku, na noze, to tež platí pro otce té osoby taky. Takže máme umrtní, umrtní listy, kde příčina smrti neznámá, ale přitom se tam popisuje, kam dostal kdo kulku. A, takže to je nepřijatelné. A tudíž si myslím, že je třeba tedy asi i eh, eh, jasně říci tedy těm blízkým těchto osob, že ta identifikace je pouze eh, jaksi prokazná, průkazná, pokud je to na základě DNA, a, mm, takže my jsme schopni jim tedy takto identifikovat osobu i říci místo e, umrtí. A, takže to je, my e, v podstatě náš stálý výbor e, má, je, v, je kompetentní pouze pro identifikaci. A teď pokud jde o rozpočet, 2,6 e, milionů eur jsme dostali od Evropské komise, která takto náš výbor podporuje to je rozpočet na rok 2014 a kromě toho kyperská vláda hledá dárce. A nyní máme tedy op- provozní deficit asi ve výši 500 tisíc. Od roku 2012 eh, eh, problémy se zhoršily a náš výbor spolupracuje s Mezinárodním výborem pro pohřešované osoby což nám umožní zintenzivnit práci do budoucna. A od roku 2006 do roku 2013 Evropská unie vyčlenila 12,7 milionů euro do 3,18 milionů eh, dodala kyperská vláda 6 675 turecká vláda a potom některé další vlády, jako německá a britská vláda, přispěly menšími částkami, za což děkujeme těmto vládám. Nicméně je třeba teď nalézt eh, další finanční zdroje, abychom mohli identifikovat tyto osoby, protože teď chceme zintenzivnit tuto činnost, proto apelujeme i na Evropský parlament, aby podpořil práci našeho stáleho výboru. Tedy apelujeme na vaši podporu a e, Turecko také by mělo tedy na sebe vzít odpovědnost a přispět k identifikaci osob, protože příbuzní těchto osob přece mají právo vědět, za jakých podmínek e, přišli o své blízké a milované. A závěrem bych řekla, že na malém ostrově tedy na Kypru, máme méně než milion obyvatel. Čas. Eh, čas nic nevyřeší, pouze pravda to vyřeší. identifikace eh, osob je humanitární záležitostí především, ale také je to nutné i proto, aby obě komunity eh, se usmířily a aby překonali staré spory. Znovu sjednocený Kypr se musí osvobodit, osvobodit se od vojenské přítomnosti. Děkuji za příležitost se vyjádřit na vašem výboru a jsem vám k dispozici, pokud máte otázky. Děkuji. Myslím si, že toto je nesmírně důležité téma, vážné téma a je velmi dobré, že jste osobně přišla, abyste nám řekla uh, o těchto věcech. Je tady někdo, kdo by chtěl vystoupit? Pan Triantofilides? Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád srdečně poděkoval předsedkyně stáleho výboru pro uprchlíky. Děkuji vám za vaši prezentaci. A rád bych pohovořil o několika tématech. Jde o věci, které se dotkly i naší delegace, když jsme eh, navštívili Kyperskou republiku. Tehdy jsme o tom také hovořili. Tedy to, že nyní se požaduje přístup eh, k vojenským oblastem. My po tureckých orgánech, eh, především vojenských, požadujeme, aby výbor pro uprchlíky měl možnost provést vyšetření, vyšetřování, eh, která jsou nezbytná. Protože existují důkazy o tom, že i v těchto oblastech se nachází pohřešování. Je to velmi důležité, protože jsme dostali eh, různé informace, uběhlo 40 let a myslím si, eh, že eh, věci se změnily časem a Evropský parlament by nyní měl vyvíjet silný tlak na turecké úřady, aby bylo možné archivy zpřístupnit, otevřít. Další věc, eh, úmrtní listy. Myslím si, že je poněkud rozporuplné, když se někde ukáže Eh, nějaká lepka s otvorem v hlavě a potom se řekne, eh, že eh, daný člověk zemřel přirozenou smrtí. Já si myslím, že se tam zkrátka ty informace zkreslují a nemělo by tomu tak být. A identifikace by měly probíhat správným způsobem. Dále jsme provedli některé změny v rozpočtu a těch 500 tisíc, pětitisícový schodek to Eh, je věc, kde bychom se měli snažit, aby členské státy OSN a také rozpočet Evropské unie usilovali o pokrytí toho schodku. Další věc, na kterou jsem upozorňoval již na dřívějších zasedání, i když to zatím nebylo vyřešeno. V roce 2008 náš výbor předložil zprávu, tehdejší zpravodajka v bodě 6 uvedla, že je potřeba předkládat výroční zprávy a aktualizovat informace o situaci, ale my jsme nic takového neudělali, nebo nic takového se nestalo a pamatuju si, že tehdejší zpravodajka paní Klank tam odvedla vynikající práci. Myslím si, že v roce 2009 odešla a bylo řečeno, že zpravodaj má být eh, pan Busutil. To se stalo, ale ani poté nebyla vypracována roční zpráva. Takže já si myslím, že na příštím setkání koordinátorů bychom toto měli probrat a vyřešit. A měli bychom se rozhodnout, eh, zda budeme jmenovat zpravodaje na téma pohřešování na Kypru. Dobře, na příštím zasedání koordinátorů eh, budeme eh, o tom hovořit a uvidíme, jak se koordinátoři rozhodnou. A teď má slovo paní Papadopoulos. Děkuji, paní předsedkyně. Na toto téma uvedu, že Vláda eh, Kyperské republiky téma pohřešovaných osob považuje za humanitární. Už po dlouhá léta se o tom diskutuje na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Máme tady rozhodnutí OSN, eh, Evropské rady, ale také od Evropské unie. A je to škoda, že přesto musíme o tomto tématu opět diskutovat. To už mělo být dávno vyřešené. Je přece právo příbuzných vědět, co se stalo s jejich rodinnými příslušníky. Provedli jsme návštěvy a e, společně s ostatními kolegy, evropskými poslanci v Nikozi jsme zjistili, že mnoho z ostatků eh, z lebek a dalších částí, které nám byly ukazovány, že opravdu tam eh, byla díra na čele například, ovšem výbor nemá možnost blíže popsat, eh, jakým způsobem vlastně k úmrtí dané osoby došlo. Eh, není to korektní. A eh, to je škoda, protože to je věc, o které bychom měli příbuzné informovat. A velmi často je také uvedeno na úmrtním eh, listu, že příčina úmrtí je neznáma. A samozřejmě potom se lidé ptají, co ovšem znamená ta díra na hlavě, na lepce. A nikdo nechápe, proč se na úmrtním listu uvádí, že příčina úmrtí není známa. Byli tam eh, také 18-letí mladí lidé, kteří bojovali eh, proti turecké okupaci a zahynuli tímto způsobem. A my bychom měli prověřit, zda nemůžeme tyto okolnosti změnit. Není možné, aby se neukázal, neustále poukazovalo na to, že příčina smrti je neznámá. Víte, že každý rok sledujeme situaci lidských práv, humanitární situaci a v pokrokové zprávě Turecka se, je příležitost vyvíjet tlak a my bychom měli tento tlak vyvíjet pravidelně. Měli bychom usilovat o to, aby Turecko uvolnilo vojenské zóny, aby je zpřístupnilo, protože existují také místa na Kypru, kde jsou informace eh, o kyperských pohřešovaných Turecko disponuje těmito informacemi Ovšem, ta, tyto údaje nejsou zpřístupněny. Především se to týká e, vojenských zón a to samozřejmě významně stěžuje práci výboru, který se snaží situaci vyšetřit. V, e, v Evropské radě jsme přijali určité usnesení a Turecko bylo vyzváno, aby otevřelo vojenské archivy. To ovšem neudělalo. A tady bychom měli skutečně vyvíjet tlak na Turecko, protože jinak budeme o tom tématu diskutovat ještě dalších 50 let. A příbuzní eh, obětí zemřou. Další věc, která je pro mě nepochopitelná a nepřijatelná, jak je možné, že Turecko, jakožto kandidátská země do Evropské unie, každý rok získává roz, eh, finanční prostředky ve výši milionů a přitom zaujímá tento postoj. Je to nepřijatelné. Není možné, že Turecko samo eh, vydává tak malou částku na tyto záležitosti, když přitom eh, inkasuje miliony od Evropské unie. Já si myslím, že by ty prostředky Eh, měly být vydány na identifikaci eh, obětí a to na základ, eh, které zahynuly v roce 74 při okupaci Turecka. Děkuji. Pan Klejs má slovo. Děkuji, pane předsedo. Rád bych se připojil k tomu, co říkali obě kyperské kolegyně. Je opravdu smutné, že v roce 2013 musíme tady diskutovat o pohřešovaných osobách z roku 74, abychom tady, a že musíme diskutovat o tom, kde se tyto osoby ztratily a za jakých okolností. To je opravdu eh, zajímavé. V roce 2005 jsme s tím začali a od té doby jsme se nedozvěděli žádné nové informace a to platí také pro celou řadu dalších e, záležitostí, které jsou e, důležité. E, otázka zmizelých, pohřešovaných letadel, lodí. Tyto záležitosti jsou blokovány, nezískáváme o tom žádné informace. A jsem opravdu překvapen, že Evropská komise, jak se zdá, má velmi slabou vyjednávací pozici, nevyvíjí vůbec žádný tlak a Evropská komise se v podstatě brání tlačit na Turecko. Potom se opravdu nemůžeme divit, že se celá věc neposouvá vpřed. Myslím si, že je to ostudné, že i dnes se musíme pídit po těchto informacích a musíme prosit turecké úřady o spolupráci, musíme v podstatě žebrat. A já si myslím, eh, že tady bychom měli zásadně změnit eh, pozici. Děkuji. A nyní eh, se obracím na paní Kukuma Kutru. Chcete se vyjádřit k tomu, co tady zaznělo? Děkuji všem, kteří se přihlásili o slovo. Děkuji oběma kyperským poslancům za jejich vystoupení. Situaci ještě více vyjasnili. Je možná teď jasnější, jakým způsobem bychom k těm křivdám měli přistupovat. Co říkal pan Klejs, to znamená o našem postoji vůči Turecku chování Turecka eh, je samozřejmě zřejmé a všichni to vnímají. I OSN přijalo četné rezoluce, regionální organizace vystupují příslušným způsobem, všichni na to reagují, ovšem nemá to vůbec žádný dopad Turecko na to nedbá. Myslím si, že Evropský parlament a my všichni musíme vystupovat striktněji, více tlačit na Turecko. Musíme upozorňovat na to, že tento postoj nemůžeme akceptovat. Když Kyper eh, převzal předsednictví Evropské unie ukázalo se, jak se Turecko vůči Evropské unii chová, jak přistupuje k evropským orgánům. Nebyl cítit vůbec žádný respekt ke kyperskému předsednictví. Ehm, a dokonce byly vybízeny jiné země, aby nespolupracovali. Já bych vám všem chtěla děkovat za vaše pochopení, za soucítění rodinných příslušníků, obětí nebo pohřešovaných, kteří již léta usilují o získání dalších informací. Potom otázka archivu je tady video s, určitým materiál, s určitými materiály, s určitými informacemi, ze kterého vyplynulo, že lidé byli odváženi nákladními vozidly Je tady tedy k dispozice, uh, jsou tady k dispozici určitě informace, ale je tady ještě celá řada dalších věcí, které jsou nejasné. Už jsem hovořila o tom, že existují masové hroby, které byly odhaleny a v roce uh, eh, 96 byl uh, zabit novinář proto, aby se zabránilo šíření těchto informací na veřejnost. Z tohoto důvodu by Eh, turecká část eh, Kypru, ale i eh, druhá část Kypru. Měli bychom mít možnost vše pečlivě vyšetřit. Tady není pouze otázka záležitostí z roku 74. Nebyla, nebyly tam pouze vojenské oběti nebo pohřešovaní vojáci, ale i civilní obyvatelstvo. Velmi často byli muži, ženy i děti zabíjeny Chtěla bych srdečně poděkovat za tuto příležitost eh, hovořit o těchto záležitostech a děkuji vám za podporu. Spolehám na Evropskou unii, na vyřešení otázek financování a i dalších bodů, o kterých jsem hovořila, otázku archivů, vojenské, zpřístupnění vojenských zón a potom samozřejmě také téma úmrtních listů. I think uh, you can have our... Myslím, že naši podporu máte, o to, to je bez pochyby. A tento návrh také zařadíme na jednání koordinátorů. Děkujeme vám za vaši účast. Tím se dostáváme na konec dopolední části dnešní schůze a budeme pokračovat odpoledne ve 3 hodiny, kdy se Eh, sejdeme se komisařskou eh, Malmstromovou a projednáme tři důležité dokumenty, které dnes, dnes dopoledne schválilo kolegium komisařů. Takže eh, sejdeme se zde opět ve tři hodiny.